jednání. Pak tady máme bod oznámení o postoji Rady v prvním čtení o omezení hluku na letištích EU. Chci vás informovat, že postoj Rady byl oznámen na plenárce 2. dubna 2014 a Článek 63 eh, jednacího řádu eh, tedy vyžaduje, abychom to následně projednali na příslušném výboru na nejbližším zasedání od eh, sdělení. Spravodaj navrhuje, abychom schválili postoj rady bez pozměňovacích návrhů. Poslanci předložili 16 pozměňovacích návrhů ale musíme tedy teď tady absolvovat ten formální postup. Schválení zápisu ze schůze 31. března 1. dubna. Pokud nemá nikdo námitek, děkuji. A teď tedy eh, zavedení operativních omezení hluku na letištích Evropské unie v rámci vyváženého přístupu, druhé čtení. Spravodajem je pan Leichtfried. Budeme hlasovat, vyzkoušíme nejprve přístroj. Zahajuji hlasování. Has everybody voted? Všichni hlasovali. Ne. Dominik se tam snaží dávat viza kartu. Končím hlasování. Je to v pořádku. A pan Groš hlasoval zvýžením ruky. Dobře, tak teď máme těch 15 pozměňovacích návrhů, které budeme, o kterých budeme hlasovat en bloc. Takže kdo je pro tyto pozměňovací návrhy? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Michali, vidím, že tady končíme tak, jak jsme začali. A závěrečné hlasování. Tak ještě čtrnáctka, pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Fifty. 15, to je návrh na vyškrtnutí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 16 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A 5 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Teď tedy můžeme přejít k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 19 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, takže schváleno a blahopřejeme panu Leichtrovi. Takže 20 ještě s panem Grošem. Blahopřejeme panu Leichtfriedovi. Nyní oznámení předsedy ke konci volebního období. Vážení kolegové, asi jste viděli tu uh, publikaci. Myslím si, že, byste, že jste ji měli všichni v Budnicích. A jsou tam někteří velmi dobře vypadající členové eh, výboru pro dopravu na fotografiích, ale eh, lze získat i další výtisky ze sekretariátu, pokud potřebujete. Tentokrát je to trochu jiné, protože jsme dali vaše fotografie ke zprávám, které jste zpracovali, takže to je hezké, že si to takhle lidi mohou prohlédnout. A je to tedy vám k dispozici, jak jste si vyžádali. Ano, myslím, že i ten design je pěkný. Jenom jsem chtěl tedy učinit pár závěrečných komentářů, eh, když dovolíte. Toto je tedy konec činnosti našeho výboru, kromě hlasování na plenárce příští týden. Eh, měli jsme eh, velice rušné volební období v tomto výboru, především v té závěrečné části a Já vím, že jsme mm, to věděli, že tady přijdou ještě nějaké další právní předpisy, ale skutečně to bylo velice rušné. Já bych vám všem chtěl poděkovat za tvrdou práci během pěti let fungování tohoto výboru. A to nejen tedy běžným členům, ale také náhradníkům, protože tady máme poměrně aktivní skupinu náhradníků. Když se podíváte na to, co jsme udělali v posledních pěti letech, tak myslím si, že to je hodně práce ve prospěch evropské dopravy. Samozřejmě ještě třeba toho udělat hodně, aby se dopravní systém v Evropě integrovala lépe, než je tomu teď. Ale samozřejmě víte, že tohle vždycky trochu trvá. Musíme přesvědčit členské státy, aby se k nám připojili. Také bych chtěl poděkovat zaměstnancům výboru, těm, kteří jsou zde nyní, i těm, kteří byli s námi a pak se třeba přesunuli jinam. Chci, chci také poděkovat eh, vysierům za to, že nás eh, tady stále zásobovali dokumenty eh, a že tady vždycky byli, usmívali se na nás, i když jsme třeba někdy byli trochu eh, otravní a zajistili vždycky, aby pro nás byly ten nejdůležitější dokument, ten, ta prezenční listina k podpisu, takže děkuji i jim. A samozřejmě musím také zmínit tlumočníky. Já jsem takový klasický příklad člověka, který by bez tlumočníků nemohl pracovat. Někdy si děláme eh, legraci, že prostě předseda mluví anglicky a ostatní jazyky ho nezajímají, ale já bych opravdu chtěl tlumočníkům poděkovat, protože ta jejich práce je náročná. Sedí tady tři hodiny, někdy i déle, tlumočí to, co říkáme. A přitom, kolegové, eh, ten náplň našeho výboru je docela odborná a oni tak činí s velkou profesionalitou a velice efektivně a já bych tedy chtěl poděkovat všem tlumočníkům ve všech kabinách za jejich práci. So now we, we... A teď tedy půjdeme dál. Maťa a já bude eh, někdy v budoucnu nový výbor tak eh, nějak vyslíchat. A ti, kteří znovu kandidují, eh, tak vám přeji úspěch ve volbách. Ti, kteří tedy odcházejí, nebo těm, kteří odcházejí, tak jim přeji příjemnou a dlouhou penzi a doufám, že zůstaneme ve styku. Děkuji také komisi, zvláště Filovi, toho jsme tady výdali eh, každý týden, takže děkujeme i vám za eh, podporu a také zaměstnancům eh, jednotlivých skupin, kteří pro nás připravovali tyhle seznamy a říkali nám, co máme dělat. Děkuji také našim vlastním zaměstnancům, kteří nám vždy pomáhají a dohlíží na to, abychom dobře pracovali. A teď tedy jdeme dál. Já bych chtěl e, popřát Valtrovi e, a všem kolegům e, hodně štěstí s novým výborem. Já jsem si zcela jist, že ten nový výbor určitě nebude tak dobrý jako tenhle. Ale to je proto, že tohle je prostě nejlepší výbor v Evropském parlamentu a to zdaleka nejlepší. A důvodem je to, že kvůli předsedovi zaznívá ze sálu. Ne, to jsem nechtěla říct. Chtěla jsem říct kvůli vám, kvůli vám členům tohoto výboru. Právě díky vám jsme ten nejlepší výbor v Evropském parlamentu, takže děkuji vám všem za podporu a hodně štěstí eh, v, jakémkoliv dalším konání a, a eh, ať už vás ty vaše cesty zavedou kamkoliv. Děkuji vám. I have to announce the date and time of the... A musím ještě oznámit, kdy se bude konat příští zasedání výboru 7. července. Chcete něco říct? Ano? Rád, já nejdříve bych chtěl se připojit k tvým slovům díků a chtěl bych také eh, do svých, do svého poděkování zahrnout i tebe, neboť E, to, že práce ve výboru probíhala tak, jak probíhala, tak to samozřejmě souvislí se způsobem, formou spolupráce. Já jsem včera, myslím si, že to byl velice příjemný večer, včera pro ty, kteří mohli se tam dostavit, včera jsem již mohl říci, že na našem výboru e, dobře víme, že stavění mostů je velice důležitá činnost. A nesnažíme se to dělat pouze v Evropě, ale na výboru se nám podařilo v mnoha ohledech vystavět mosty mezi různými názory a míněními. A to je také důležité. Samozřejmě není možné vše ehm, přeshraničně vyřešit, jak bychom si to bývali přáli mezi jednotlivými frakcemi, ale podařilo se nám eh, v několika různých bodech a cílech eh, skutečně ty mosty vystavět. Děkuji také všem pracovníkům spolupracovníkům. Dobře víme, že tento dokument je závěr celkově velice dobré práce a včera jsme se mohli ještě hovořit s tvou předchůdkyní, která řekla, že je to téměř štěstí, že náš sekretariát má k dispozici tolik kvalitních eh, odborníků, protože ti, kteří pracují v našem výboru, tak jim rozhodně nechybí dobří kvalitní spolupracovníci. Chybí nám možná čas, ale kvalitní pracovníci ne, takže jim děkuji. A platí to také pro pracovníky jednotlivých politických skupin. A kdo dělá zprávy, tak ví, že je velice důležité, jak vypadá spolupráce mezi jednotlivými pracovníky. A ta byla výborná. A co se týče celkového personálu a tlumočníků, tak tomu se rovněž připojují zejména já jakožto eh, obdivuji tlumočníky, které mají Němčinu, protože oni musí, oni musí zvládat belgickou Němčinu, německou Němčinu, rakouskou Němčinu, bavorskou Němčinu a tak dále. V angličtině máte pouze jednu variantu, ale myslím si, v německé kabině musí zvládat skutečně celou řadu různých variant. Takže děkuji. Děkuji jim také za jejich práci a to, že jsme byli úspěšní, závisí také na jejich příspěvku. A já jsem si to spočítal. Zde na výboru jsme zpracovávali 180 návrhů a celkově se nám podařilo vždy dospět ke široké většině. A to ne proto, že... Nakonec tady máme 50 legislativních návrhů. A tady bych chtěla rovněž poděkovat komisi. Chci jí poděkovat, ale chci se jí také zeptat na jednu věc skutečně dbáte dobrým způsobem o dopravu. My vidíme, že na jedné straně tady máme ekologii, průmysl a další oblasti, které se snaží si přivlastnit, eh, jak si naše téma. Já si myslím, že naše téma doprava je zde na výboru v nejlepších rukou. A proto doufám, že komise bude mít i v budoucnu dost eh, síly na to, aby dokázala přistoupit k mobilitě a k dopravě jakožto k samotnému vlastnímu tématu a ne k nějakému podtématu či pod oblasti jiných oblastí. A na závěr, Brian, bych chtěla říct si to, jsem se v podstatě naučil od tebe. Chtěla bych říct si to, co ty vždycky říkáš na konci mnoha hlasování. I hope that everybody is happy. A já vám mohu říct, že já jsem tady byl šťastný pět let s tebou, jakožto předsedou. Děkuji mnohokrát. Thank you much, Děkuji. Děkuji, Brána. Chci se připojit ke všem díkům vůči všem, kteří byli zapojeni do úspěšného dokončení naší práce bez eh, všech těch různých skupin zaměstnanců, tlumočníků a služeb, kteří bychom nebyli schopni dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli. Ale samozřejmě chci také poděkovat vám. Na večírku jsem už měl možnost eh, vám to říci, ale zopakuju to i tady. Myslím, že jste jeden z nejlepších předsedů, který parlament, kdy, které parlament kdy měl. Máte zkušenosti z celé řady oblastí, jste dlouholetým poslancem a máte také velmi dobré kontakty v odvětví dopravy všechny, znáte vlastně veškerá témata, která se objevila na pořadu jednání výboru dopravy v posledních 20-30 letech. Čili chci říct, bylo mi velkým potěšením s vámi spolupracovat a jsem si jist, že všichni moc dobře věděli, s jakým nasazením pracujete. Dal jste si za cíl dosáhnout skutečného pokroku, pokud jde o Evropu a transport. A toho si skutečně cením, těším se na to, až vás uvidím v nějaké jiné funkci. vy jste takovým příkladem, že váš nástupce na půdě tohoto výboru bude podroben velmi tvrdé konkurenci. Vím, že s některými kolegy se tady znovu asi uvidíme. Někteří však eh, již nebudou kandidovat. V průběhu let jsme úzce eh, spolupracovali. A myslím, že to je vůbec takový hlavní charakteristický rys tohoto výboru, totiž konstruktivní duch a snaha nalézt kompromis. Myslím tedy, eh, že jsme úspěšně dokončili naše práce na půdě tohoto výboru. Přeju hodně štěstí všem těm, kteří znovu kandidují. Doufám, že se vám eh, podaří být znovu zvoleni a eh, zbytku přeju hodně úspěchů v nové kapitole vašeho života. Děkuji. Já vielen Dank. Ich möchte mich auch... mnohokrát. Já bych chtěla také velice poděkovat všem kolegům. Eh, velice ráda jsem pracovala v tomto výboru. Děkuji také všem pracovníkům, asistentům a politickým poradcům, všem ze sekretariátu, také z komise, pokud tady někdo přijde mě. Ne, ano, ano, někdo zde je. A Děkuji také samozřejmě i tlumočníkům a děkuji zejména tobě, Brajene. Já jsem velice, mě mrzelo, že jsem nevčera večer nemohla přijít, ale eh, já doufám, že se vrátím. Já mám to štěstí, že u nás v Německu jsem na kandidáce na relativně velice vysokém místě. Jsem často tedy i z tohoto důvodu v Německu a protože jsem se včera nemohla přijet. A nyní už musím odběhnout do dalšího výboru na hlasování, protože jsem to slíbila, takže budu velice rychlá a nebudu tady eh, dlouho řečnit, ale skutečně skutečně eh, bylo pro mě velice příjemné pracovat v tomto výboru. Já jsem to napsala i do té knihy. Brajene, v tom se jistě shodneme. Já sice neznám všechny předsedy výboru, ale byla jsem eh, dříve v jiném parlamentu a musím říct, pokud bych mohla udělat Oscara za předsednictví výboru, tak bych si ho dostala, protože si to vedl eh, nejenom velice věcně, mile, ale také velice spravedlivě velmi zřídka měl člověk pocit, že by si byl nějak stranicky ovlivněn. Já jsem nejdříve vůbec se nedokázal odhadnout, z které strany jsi, protože jsi byl tak spravedlivý. A to si myslím je velice dobrá věc, protože přesně tak by se měl chovat předseda výboru. My všichni sice máme svůj vlastní politický názor, názor ale pokud člověk sedí za předsednickým stolem, tak má sice svůj názor, ale měl by se snažit, aby ke slovu přišli všichni. A tobě se to dařilo a to bylo výborné, protože demokracie žije přesně z toho, že se připustí rozlišné názory a každý přijde ke slovu. Takže děkuji, děkuji mnohokrát za to a jak jsem řekla, musím rychle odběhnout, je mi to velice líto, ale eh, ještě se uvidíme na plénu a doufám, že mnohé z vás eh, tady opětovně uvidím v novém parlamentu a všem ostatním přeju co nejlepší. Well, thank you, Just... Děkuji, Jazine. Jenom pro informaci našim návštěvníkům. Já jsem tedy sociální demokrat. Jsem zástupcem britských labouristů, čili vlastně i to je trochu kontroverzní tvrzení, ale tak to prostě je Iva. Já se chci připojit k těm všeobecným díkům. Tobě, Briane, a děkuji ti i za ten skvělý britský humor, který jsem skutečně ocenila. Protože humor je potřeba v doprav... tam, kde v dopravní politice například se bavíme o emisích. Chci, chci poděkovat kolegům za kvalifikované příspěvky, i když ne vždycky jsme byli schopni se dohodnout, to je jasné. A za naši skupinu musím říci, že během hlasování, když to porovnám s jinými sestavami, parlamentu jsme vždy postupovali, opírali jsme se o realitu, o skutečné znalosti a tím se asi trochu lišíme a já myslím, že to také přispělo k velmi dobré strategii, které jsme se drželi a já jsem také velice oceňovala, a to jsem byla členkou různých výborů, že tedy to hlasování o čistě technických záležitostech vždy běžela hladce. Tady nikdy nebyl důvod cokoliv kritikovat, kritizovat a to, myslím, také neplatí o ostatních výborech. A konečně zvláště chci poděkovat tlumočníkům a tlumočnicím, protože podobně jako v dopravě ani váš obor není jednoduchý. Navíc potřebujete zvláštní slovní zásobu, v různých jazycích mají ty odborné termíny trošku jiný odstín a proto tedy ještě jednou velké díky. Chci také poděkovat sekretariátu, který e, umožnil naše dobrou spolupráci. Já už kandidovat nebudu, ale možná e, mě zažijete jako aktivistku v rámci různých iniciativ Původně jsme tu měli dva zástupce z Alp, teď už tady je jenom jedna zástupkyně, možná, že příště se to nepodaří vůbec. A já tedy se možná ještě objevím tedy na půdě parlamentu, abych prosazovala eh, hladké fungování, protože Alpy jsou takovým průběžským kamenem naší dopravní politiky. To, co nefunguje v Alpách, nemůže fungovat ani jinde. A, a proto tedy vám mohu slíbit, že se čas od času objevím, abych vám připomněla existenci Alp proto, a doufám, že tady v budoucnu toto téma bude také projednáváno. A Možná, že se ale objevím i tady e, v rámci e, té jiného tématu turistiky, protože e, víte, že se hodně jezdí lyžovat do Tyrol a v tom případě vám mohu nabídnout zdarma sjezd. Každopádně chci poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali. A Brian, to bych chci popřát hodně štěstí při eh, tom přechodu na vodu. Je to tedy nebezpečný term, terén, ale já se na to dívám optimisticky. Je mi jasné, že se ti to podaří. Děkuji. Děkuji za vaše laskavá slova. A jak už jsem řekla, tady přeju hodně úspěchů. Nebyl by to ovšem výbor pro dopravu za předsednictví Briana Sempsna, kdybychom se laskavě nevyjádřili také o komisi. A na závěr tedy takové varování vůči komisi. žádám ředitelství pro dopravu, aby dohlíželo na to, co dělá ředitelství pro hospodářskou soutěž. Ve chvíli totiž, kdy přenecháte hospodářské soutěži poskytování veřejné dopravy, tak to celé neskončí dobře, takže já na vás ještě jednou a apeluji, abyste hájili ty barikády proti ředitelství pro veřejnou soutěž. Takže to je vše, dámy a pánové použij výrok Tonyho Blaira eh, ve chvíli, kdy byl post naposledy na slyšení v parlamentu jakožto ministerský předseda, řekl a tím to končí. Thank you.